Dear colleagues, please. Vážení kolegové, prosím, posaďte se laskavě. Byl bych rád, abychom schválili pořad jednání. Děkuji, pořad jednání je schválen. A já zde srdečně vítám předsedu Evropské centrální banky, pana Mario Draghiho prvním dialogu o měnových záležitostech v roce 2017. První se týkal, se konal v loni 28. listopadu a ten eh, dnešní eh, se koná ve velice zajímavém a náročném eh, kontextu. Vidíme zde určitý pozitivní vývoj, ale na druhé straně díky geopolitickému vývoji jsou zde určitá ohrožení. Máme zde jednak eh, potvrzení jednostranějšího přístupu ze strany americké administrativy, eh, včetně otázek citlivých eh, regulačních záležitostí. A to samozřejmě vyžaduje, abychom se na to pečlivě podívali a přijali příslušná opatření na evropské straně. Navzdory tomu, že integrace může být velice důležitým nástrojem, je třeba ji využívat eh, v rámci řádného právního rámce a Naším cílem by mělo být eh, splňovat ambiciozní cíle, včetně dokončení Evropské měnové unie. Jak eh, víte, měnová politika se od našeho posledního dialogu nezměnila. Změny byly ohlášeny až eh, na konec eh, února. S, takovým, eh, s tím cílem, aby se podnikaly takové kroky, aby nedošlo k zvýšení inflace. A zároveň je důležité adekvátně reagovat na stávající geopolitickou situaci. Myslím si, že je zřejmé, že konvenční politika ECB dosud eh, hrála naprosto zásadní úlohu při zajišťování rostoucí poptávky a stability. Jsou zde samozřejmě určité obavy z možných negativních eh, dopadů nekonvenčních eh, měnových politik, například jsou zde určitá Eh, rizika týkající se, vyplývající eh, z kvantitativního uvolňování, což by mohlo ohrozit zvyšující se produktivitu. A to, to téma koordinátoři Ekonu vybrali jako téma toho dnešního dialogu. My jsme udělali určitou přípravu, máme zde příspěvky celé řady vynikajících odborníků. Zjistilo se, že teoretická a empirická literatura neposkytuje jednoznačné závěry, pokud jde o dopady kvantitativního uvolňování například na bubliny v cenách aktiv a další parametry. Nicméně v těch dokumentech eh, se říká, že takováto nekomenční měnová politika negativně ovlivňuje například produktivitu. Máme zde tedy celou řadu důležitých témat, máme také velká očekávání od vás, pane předsedo, a tímto vám předávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení členové výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, dámy a pánové. Jsem velice rád, že hovořím ve vašem výboru v předvečer 25. výročí podepsání smlouvy o Evropské unii v Maastrichtu. Bylo to velice odvážné rozhodnutí, eh, které znamenalo zahájení nového stádia v procesu evropské integrace a byly tím položeny základy pro Evropskou měnovou a hospodářskou unii a také pro Evropskou centrální banku. O deset let později začali občané používat euro a to přispělo ke značnému posílení politického závazku, díky kterému jsme již 60 let spolu. Je poměrně snadné podceňovat sílu tohoto závazku. Nicméně tím bychom eh, určitým způsobem eh, podcenili ten pokrok, kterého jsme dosáhli, protože díky společné změně jsme navázali takové vztahy, které dokázaly eh, překonat tu nejhorší hospodářskou krizi po druhé světové válce. A v podstatě to byla také raison d'être toho evropského projektu. To, abychom zůstali jednotní v obtížné době, kdy je velice lákavé obrátit se jeden proti druhému nebo hledat řešení na národní úrovni. Nicméně cílem Evropské hospodářské a měnové unie by měla být snaha dosahovat hospodářského a sociálního pokroku, což bylo také záměrem těch, kdo podepsali Maastrichtskou smlouvu. A proto potřebujeme tvořit pracovní místa a také zajistit udržitelný růst. Obnova průmyslu, které jsme byli v, nové nastartování průmyslu, kterého jsme byli v nedávných letech eh, svědky, bylo velice vítaným krokem směrem k tomuto cíli. V uplynulých dvou letech se HDP na hlavu zvýšilo o 3%, tedy to platí pro eurozónu, a to nějak nezaostává za vývojem v dalších eh, velkých světových ekonomikách. Dále, pokud jde o nezaměstnanost, ta poklesla na 9,6%, což je nejnižší míra od května 2009 a míra veřejného dluhu k HDP již druhým rokem klesá. Jsou to sice kroky správným směrem, nicméně jde stále pouze o první kroky. My se musíme snažit, aby se nezaměstnanost dále snižovala a aby stále více Evropanů mělo prospěch z nového nastartování ekonomiky. Já bych eh, zahájil eh, tuto eh, diskusi eh, tím, že bych eh, podpořil, že bych jaksi pohovořil o našem příspěvku k obnově ekonomiky a dále bych chtěl také pohovořit o rizicích pro finanční stabilitu, které neustále pečlivě sledujeme. Naše měnová politika byla klíčovým faktorem ve formování pozitivního hospodářského rozvoje. Naše opatření eh, skutečně fungovala v celém finančním systému a měla pozitivní dopady na reálnou ekonomiku tím, že zaručila eh, příznivé podmínky pro financování. Na své prosincové eh, radě řídící rada se shodla na tom, že je třeba i nadále snažit se zajistit, aby inflace zůstávala pod dvěma procenty, tedy blízko těm dvěma procentům. Proto je třeba, aby podmínky financování i nadále zůstaly konsolidované, abychom jaksi dokázali eliminovat určitou nejistotu i mimo oblast eh, euro. Proto jsme se rozhodli program nakupování aktiv rozšířit i po roce 2017 a chtěli bychom v této politice pokračovat až do konce prosince 2017, případně pokud to bude nezbytné i dále, až eh, do té doby, než eh, Governing Council zjistí, že byly nastartovány takové úpravy, které jsou v souladu s naším cílem. Až do konce března máme k dispozici ještě 80 miliard eur a počínaje dubnem budeme vynakládat 60 milionů, 60 miliard euro měsíčně a opět budeme cené papíry reinvestovat eh, dále tak, jak budou postupně dospívat ke své splatnosti. V prosinci jsme se rozhodli, že je třeba dosáhnout určité rovnováhy mezi rostoucí důvěrou v oblasti eurozóny a zároveň tím, že zde dosud nemáme jasné signály konvergence inflační míry směrem k té požadované úrovni. Na jedné straně zde určité důkazy ukazují, že zde již není tak velké akutní riziko deflace a že se inflace začne v nadcházejících letech zvyšovat. A navzdory rozšířenému mínění hospodářské podmínky v eurozóně se rovněž postupně zlepšují. Růst HDP v eurozóně je zatím od začátku roku 2015 stabilní v jednotlivých čtvrtletích a průměrně ročně dosahuje 1,9 pokud to srovnáme s rokem 2013, tak máme v eurozóně o 3,5 milionu méně nezaměstnaných, což představuje snížení o více než 18 a v tom posledním čtvrtletí tento pozitivní vývoj zasahuje stále více zemí a jednotlivých odvětví. Ta eh, disperze eh, té e, přidané hodnoty v celé eurozóně přes jednotlivé země a jednotlivé sektory se prudce snížila a je nyní na jedné z nejnižších e, měr od zavedení eura. Nicméně e, naše snaha ještě není u konce. V prosinci a v lednu se inflace mírně zvýšila, což eh, je způsobeno například eh, nedávným navýšením eh, cen energií. Inflační tlaky jsou prozatím mírné a očekáváme, že se inflace bude zvyšovat pouze pomalu což eh, odráží eh, v podstatě to, že na domácí úrovni je slabý tlak na ceny. Rovněž eh, není úplně pozitivní vývoj v oblasti růstu mest. Jak jsem již zmínil, naše strategie měnové politiky je taková, že bychom neměli reagovat na jednotlivá data nebo na nějaká, nějaká krátkodobá navýšení inflace. Měli bychom vše posuzovat ve střednědobém horizontu a proto se i nadále, nadále budeme eh, zabývat eh, inflací HICP. Pokud se podíváme kupředu na situaci v eurozóně, ta samozřejmě eh, souvisí především s těmi globálními faktory. Naše stávající pozice, pokud jde o měnovou politiku, předpokládá, že pokud se výhledy v oblasti inflace stanou méně příznivými, nebo pokud ty finanční podmínky nebudou již dále konzistentní eh, s dalším eh, pokrokem a dosahováním našeho cíle, tak eh, jsme připraveni ještě dále navýšit prostředky v tom programu nákupu aktiv. Dále, pokud eh, jde o dopadech finanční eh, stability, tedy té naší měnové politiky, tak v zásadě ty přínosy ve velké míře převyšují možné vedlejší dopady. Jak jsem již řekl, naše měnová politika je skutečně eh, klíčová eh, v podpoře toho znovu nastartování ekonomiky a ta opatření hrála klíčovou úlohu při zachování stability v eurozóně. A to včetně finanční stability. Dovolte mi nyní, abych se ještě podíval na možné druhotné eh, dopady měnové politiky na finanční stabilitu. Jeden z těch eh, dopadů se týká eh, profitability bank. V prvním čtvrtletí roku 2016 se růst profitů zpomalil, nicméně ta ziskovost bank v eurozóně se v tom druhém čtvrtletí zase stabilizovala. A podobný trend by měl pokračovat i ve třetím čtvrtletí. Naše měnová politika má na banky dopad, eh, tedy na ziskovost bank prostřednictvím celé eh, řady eh, kanálů, například nízké či negativní sazby mohou snížit zisky bank tím, že se sníží ty čisté úrokové marže. Nicméně zároveň tím, že je vlastně hospodářská obnova e, podporována, vede naše současná politika k tomu, že se e, snižují, e, snižuje platební neschopnost. A rovněž se díky našim opatřením zlepšuje úvěrová kvalita firem a domácností. Dále, pokud jde o nízké dlouhodobé úrokové sazby. Ty navyšují tržní hodnotu finančních aktiv, které drží banky a to opět vede e, k navýšení ziskovosti bank. Samozřejmě, že toto je pouze celkový obrázek, který do určité míry e, skrývá určité nejisté e, heterogenní jevy v bankovním sektoru. Například byť tedy eh, celkově banky nejsou si negativně dotčeny, tak individuálních bank se nízké úrokové sazby dotknout mohou. Pokud jde o tu potenciální eh, riziko úvěrových eh, bublin nebo bublin v ceně aktiv, tak v současnosti nevidíme žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by se toto dělo. Jak spready těch firmních dluhopisů, tak Další údaje jsou v zásadě eh, v souladu s těmi očekávanými hodnotami. Eh, podobně pokud jde o nárůst cen nemovitostí, ten v eurozóně zůstává poměrně mírný, i když eh, v jednotlivých zemích mohou být určité výkyvy. Ta nekonvenční měnová opatření, eh, samozřejmě pokud zůstanou jaksi v platnosti eh, delší dobu, tak tím větší bude riziko možných eh, dopadů, protože zde jaksi v době nižších zisků bude, budou třeba banky nepříliš ochotné půjčovat a tak dále. Naše jednotná měnová politika má samozřejmě za cíl zaručit cenovou stabilitu v celé eurozóně. Na druhé straně můžeme používat určitá makroobezřetnostní opatření, která se zaměřují na jednotlivé segmenty jurisdikce či jednotlivé členské státy. Musíme se těmi možnými riziky zabývat eh, hned u zdroje, tak abychom se vyhnuli možné nákaze v celé eurozóně. Pokud jde o mikroobezřetnostní eh, politiky, ty napomáhají například eh, tomu, že snižují zranitelnost bank. A já v tomto kontextu vítám návrh Evropské komise na snížení rizik Komise předložila tento návrh v listopadu a mělo by to přispět k posílení právního rámce v Evropské unie pro úvěrové instituce a na, posílit odolnost bank. A nyní se již dostávám eh, k závěru, jak jsem říkal minulý týden eh, v Ljubljaně a jak ukázala krize, přínos jednotné měny se skutečně ukáže pouze pokud eh, budeme mít odpovídající silné politiky a instituce jak na úrovni národní, tak evropské, tak eh, aby skutečně ten přínos eh, mohl být pro všechny. My se musíme i nadále snažit jít cestou institucionální a hospodářské konvergence. Krize ukázala, že v této snaze nemůžeme polevit a zůstává zcela relevantní i v budoucnosti. Je třeba, abychom posílili Evropskou měnovou unii a také celou Evropskou unii. Odolnost eh, eurozóny během roku 2016 eh, navzdory celé řadě negativních eh, jevů ukázala, že jdeme správnou cestou. Hospodářská situace se i nadále zlepšuje A my bychom eh, i nadále měli pokračovat v našem úsilí o to, aby Evropská měnová unie byla odolná a prosperující. Měli bychom se eh, snažit eh, hledat ta přetrvávající rizika na úrovni národní i evropské. A já se v této souvislosti velice těším na podporu Evropského parlamentu eh, v druhé polovině vašeho legislativního období. Děkuji vám za pozornost a nyní jsem k dispozici pro otázky. Thank you. Thank you, Mr. President. Uh, and of course you will have the... Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě budete mít podporu Evropského parlamentu těchto, dosahování těchto ambiciozních, ale nezbytných cílů. Prvním řečníkem je, připomínám mm, celkem jenom pět minut, dvě minuty na otázku. Luděk Niedermayer má slovo. Děkuji, vítejte pane předsedo. Dovolte, abych vám poděkoval za vaši práci a máte naši plnou podporu. Moje první otázka se týká vývoje e, skutečných úrokových sazeb. E, inflace již se neblíží nule, ale je někde um, mezi cílovým, se blíží k cílové sazbě, a, ale úrokové sazby klesají, protože nominální zůstávají stejné. To znamená, měnová politika stimuluje více reálnou ekonomiku. V době, kdy, jak říkáte, ekonomika ukazuje, vykazuje poměrně dobrý Eh, růst. Mě by zajímalo, jak byste eh, si přál, aby vypadal vývoj eh, úrokových sazeb v příštím období. Další otázka je makroekonomická. Bohužel mm, jsme svědky možn, nebo mm, možnosti, že globální ekonomické řízení se Eh, posune směrem k více protekcionistickému přístupu minimálně v některých významných zemích. Do jaké míry to považujete za důležitý tý rizikový faktor pro evropskou ekonomiku a jak byste reagoval na takovýto scénář? Děkuji. Podmínky, eh, které definovala mm, Eh, řídící rada pro cílovou inflaci jsou čtyři podmínky v podstatě. Za prvé, měla by být konvergence směrem eh, k inflaci k eh, blížící se dvou procentům, ale pod dvěmi procenty ve střednědobém politickém horizontu. Druhá věc je, že tato konvergence by měla být proveditelná. Jinými slovy, mm, Mm, sledovali bychom vývoj inflace, kterou považuji, který budeme považovat za přechodný. Třetí podmínka měla by být udržitelná. Proč? Protože současné projekce ECB, inflace, předpokládají, že inflace se bude blížit k cílu 2% do roku 2019 a e, předvídají, že mm, současná úroveň expanzivních finančních podmínek, nejenom měnové politiky, ale obecně finančních podmínek zůstanou v platnosti. Mm, takže tržní očekávání v podstatě mm, předpokládají že současné podmínky ne, nepřetrvají. Další cíl je definovaný jako inflace pro celou eurozónu, takže pokud, i pokud některé země budou mít inflaci, která se bude blížit k cíli energicky, tak náš mandát specifikuje, že inflace je kterou, kterou usilujeme, by byla pro celou eurozónu. Dovolte, abych také dodal, že inflace, náš cíl je definován a i nadále bude definován jako uh, obecná inflace. A tady musíme zajistit, aby ten pohyb byl udržitelný, střednědobý a pro celou eurozónu. A proto uh, budeme Mm, posuzovat i jiné koncepce, jako e, inflační tlaky, které jsem zmínil ve svém úvodním prohlášení. Druhá otázka. Tady bych řekl, že je příliš brzy, ale se znepokojením sledujeme potenciální e, vyhlášení protekcionistických opatření, protože naše Evropská unie byla vytvořena na základě volného obchodu a čtyřech svobod základních. Takže budeme muset to posoudit, až uvidíme tedy, jak to, to co se ohlásilo, tak až to bude platit, až to bude vstoupit v platnost. Jakub von Balcer za SND. Eh, Ehm, děkuji, pane předsedo. Je mi ctí, že jste mezi námi a vy jste přesvědčivě prezentoval ve svém vodním prohlášení svůj mandát a ta opatření, která používáte, jsou synchronizovány. Ehm, na rozdíl od toho, co tvrdí někteří kritici, co se týče nominální inflace, ehm, já možná vysvětlíte, proč ta, ta úsilí o nominální inflaci v některých zemích asi není nejlepší cesta. Nicméně jsou tady určitá rizika a kredibilita mm, makroprudenčních opatření jsou extrémně důležitá. Moje první otázka, jak si myslíte, že budeme že dosáhneme tohoto vzhledem k pátečnímu nařízení prezidenta Trumpa, který eh, který definuje poměrně rozumné principy regulace finančního sektoru, ale v podstatě roz, zavádí mechanismus revize stávajících finanční regulace sto, ve 120-denním eh, rytmu, to znamená třikrát za rok by e, v podstatě posuzovali, jak e, eliminovat to ponaučení z finanční krize. Takže co se týče eh, kredibility prudenčních opatření, jaká by měla být evropská strategie při reakci na tyto výzvy? To je moje první otázka. Druhá se týká specifické věci, kterou začínáme projednávat v Evropském eh, parlamentu, to je eh, rezoluce a mm, v souvislosti s CCP my jsme vytvořili bankovní unii, nebo rozhodli jsme, že vytvoříme bankovní unii pro banky. A moje otázka na vás, vzhledem k tomu, že členové CCP jsou všechno velké banky, tak to kolegium regulátorů je stále vhodné pro bankovní unii, především po Brexitu tedy. K vaší první otázce. Do značné míry tedy bych řekl, že je příliš brzy. Ale pokud se budeme dívat na historické zkušenosti a položíme si otázku, jaká jsou hlavní, jaké jsou hlavní důvody, hlavní zdroje finanční krize, kterou jsme zažili od roku 2007. Můžeme nesouhlasit, zda to byla příliš expanzivní měnová politika. Někteří by řekli, že to bylo eh, v důsledku demontáže existujících finančních regulací v předcházejících letech. A všichni by souhlasili, že to byla kombinace obou faktorů. V současnosti dochází Eh, jsou v expanzivní měnové politiky v podstatě všude. Do různé míry, v závislosti na tom, v jaké fázi oživení daná ekonomika je. Takže poslední věc, co potřebujeme v tuto chvíli, je relaxace regulace. Do značné míry to, že nejsme smetky rizik, vývoje významného rizika pro finanční stabilitu je vlastně odměna za kroky regulátorů a legislativy a dozoru, které byly přijaty od finanční krize. Nyní jsou finanční zprostředkovatelé silnější než před krizí. Takže ta myšlenka opakovat podmínky, které platily před krizí, to je velice znepokojivé. Myslím, že tím jsem zodpověděl na vaši otázku. Vaše druhá otázka se týká um, rezoluce a recovery centrálních CCP. My máme návrh komise, my jsme pro posílení rezoluce CCP, především v souvislosti s Brexitem. Rámec eh, kolegia možná bude muset být revidován. ECB by měla mít roli v regulaci CCP a jakékoliv mm, koliv systém bude musí být konsistentní mezinárodní standardy. Děkuji. Eh, Ty jsi Marie z EKR. Pane Draghi, eh, restrukturalizace evropského veřejného dluhu mm, od roku 2012 v Řecku. To, to znamená, že to, je, mm, to jsou především závazky ehm, ehm, drobných středatelů, kteří přišli o 6 miliard euro, 46 kapitálu, 3,1,5 e, bylo nahrazeno veřejnými e, státními obligacemi. Mm, do roku, mm, které jsou splatné až do roku 42. Eh, bylo ušetřené, byly ušetřeny 4 miliardy euro. Pokud drobní střadatelé budou eh, refundováni, tak eh, to bude až v roce 42. 2042, pokud stále budou žít. Takže Mm, abychom napravili tuto nespravedlnost. Máte nějaký návrh? ECB, Evropský systém, Řecká centrální banka, co se týče kvantitativního uvolňování. Je možné, že by došlo k nákupu veřejného řeckého dluhu, což by zaplatilo lidem, kteří přišli o peníze. Mohl by tady být stoprocentní refundace všech obligací splatných do roku 2042. To by eh, napravilo nespravedlnost 800 milionů euro. ECB by mohlo konečně dospět k eh, kvantitativnímu uvolňování pro občany. Děkuji. Děkuji. K vaší první otázce jediné, co mohu říci, že Podmínky restrukturalizace byly stanoveny v době, kdy, pokud já vím, tak není záměr podmínky revidovat. Hmm. Podrobnější odpověď bych vám mohl poskytnout písemně. K druhé otázce. kdy ECB ehm, mm, e koupí a zda ho koupí tedy řecký dluh. My eh, především, především musíme řešit problém udržitelnosti dluhu. Abychom dospěli k přesvědčivému posouzení udržitelnosti dluhu jak eh, dlouhodobě, tak ve střednědobém měřítku ty střednědobé již platí, ale střed, střednědobých se jedná s členskými státy. In other words, by bylo možné přesvědčivým způsobem posoudit udržitelnost dluhu. Tedy musí být dokončena druhá revize. Poté řídící rada ve vší nezávislosti posoudí tu udržitelnost sama na základě um, zvážení říz, um, otázek eh, řízení rizika. Pak můžeme jednat o nákupu dluhu. Můžeme se přiblížit této chvíli, když závěry druhé revize přijdou rychle, anebo to může trvat nějakou dobu. Já bych chtěl pokračovat ve své otázce. Pět sekund. Pane Dragi. Eh, pro drobné držitele obligací, kdybyste se rozhodl koupit veřejný, eh, řecký veřejný dluh, mohl byste být připraven nakoupit obligace drobných držitelů a stoprocentně vyplatit, i když to datum by bylo 42. 42. Je to závažná otázka, tisíce lidí čekají na odpověď. My se na to, my to budeme posuzovat, ale ta pravidla, která platí pro nákupy, jsou všech stejná pro všechny členské země. Musíme vycházet ze stejných standardů. Děkuji. Děkuji. Doufejme, že tedy e, druhá revize dospěje k rychlému závěru. Pan e, eh, Hojcen za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane Dragi. Já mám dvě otázky. První se týká měnové politiky, druhá se týká kybernetické bezpečnosti. Jak jste řekl sám ve svém úvodním prohlášení, vaše měnová politika vám nedává cenu za popularitu ve všech zemích, včetně té mé. Nizozemí mnoho lidí má, eh, vás vnímá jako ekonomického eh, jako bodybuildera, který bere příliš mnoho steroidů, aby napumpoval ekonomiku. Také vy jste řekl, že měnová politika nemůže trvat věčně. A já jsem si také vědoma toho, že Eh, exit strategie, scénáře nemůžete s námi do detailu projednávat, ale když jsme byli jako delegace Econ v USA, tak nám FED řekl, že jejich politika nebyla mm, podle data, ale podle dat, tedy mm, údajů. Je politika ECB taky založena na datech, údajích a přesně jaká data mm, berete v úvahu. Druhá otázka se týká kyber eh, kriminality. Vy jste eh, ve Frankfurtu pozitivně mluvil o příležitostech nových technologií pro finanční sektor, pro inovaci. Jako zpravodaj hm, Think Tech s vámi v tomto plně souhlasím, že bychom skutečně měli zajistit, aby hm, ten vývoj eh, skutečně probíhal. Ale také jste zmínil hrozby, kybernetická rizika. Moje otázka je, myslíte si, že máme kybernetickou bezpečnost ve finančním sektoru dost vysokou? Že máme zátěžové testy, nebo to musíme zlepšit? Máme dostatečné zkušenosti a znalosti, anebo potřebujeme něco víc? Děkuji. Dovolte, abych reagoval nejprve na tu první otázku. My každopádně musíme zvýšit úsilí. Naše zkušenosti s kybernetickou bezpečností v posledních 4-5 letech ukazují, že ve všech sektorech jsme byli poměrně nepřipraveni, nejenom ve finančním sektoru, ale obecně. Hmm. Takže to je skutečně takový kvantový skok, který budou muset udělat všichni aktéři, včetně finančních sektoru, i dohledu v tomto oboru. A je to také něco, co nemá definovaný konečný benchmark. Pokrok nebo vývoj eh, kyberkriminality eh, kriminality se je rychlý. S technologií, s inovací. A proto musíme tvrdě pracovat a vyvíjet bezpečnější a lepší standardy. K vaší první otázce. Mm, co mm, co musíme vysvětlit, co uděláme eh, dál. Potřebujeme inflační sazbu, která uspokojí čtyři podmínky, čtyři podmínky, které jsem jmenoval, totiž eh, konvergence směrem k našim cílům, eh, trvalou konvergenci ve střednědobém horizontu, to je relevantní politický horizont, musí být udržitelná. Tedy musíme pozitivně reagovat na tyto otázky. Pokud omezíme tu podporu, co se stane? E, klesne ta inflace náhle, nebo bude pokračovat konvergenci ke střednědobému cílu? Samozřejmě odpověď je to druhé. Pak budeme schopni naši měnovou politiku ukončit čtvrtá podmínka. Ehm, já nepřestanu argumentovat tak, že musí být inflace, která bude platit pro celou eurozónu, protože takový je náš mandát. Děkuji. Děkuji, Marisa Matias. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Draghi. Eurozóna v roce 2016 měla inflaci 1,1%, což eh, eh, v podstatě je eh, ještě méně než 1%, když z toho vyloučíme některé faktory. V roce 2017 je inflace opět na, stejném, na stejné úrovni, pokud z toho vyjmeme potraviny. A navzdory všem e, těmto výsledkům to kvantitativní uvolňování mělo velice chabé dopady na hospodářství v jednotlivých členských státech. Já si myslím, že ten trend je ve skutečnosti takový, že tím, jak si ten, eh, tu stimulaci spíše oslabujeme. Pokud se podíváme na Portugalsko, Portugalsko eh, snižuje svůj deficit, ale stále je ohroženo. Podívejme se i na eh, Řecko, kde v podstatě Evropská banka nedodržuje své přísliby nákupů. Země, jako je Portugalsko, které mají vysokou úroveň veřejného Eh, zadlužení a musí přijímat různé záchranné valíčky, jsou ve velice obtížné situaci. V Portugalsku máme vlastně stejný deficit jako v Itálii, ale platíme vyšší úroky, protože nemáme přístup k tomu eh, nákupnímu programu Evropské centrální banky. A náš deficit v podstatě ve skutečnosti je nižší než v Itálii. Chci se zeptat, e, zda bude nějakým e, způsobem Evropská centrální banka více dbát e, na to, aby k jednotlivým členským státům přistupovala stejným způsobem a plánuje ECB nějaká kompenzační opatření vůči těm zemím, která nemají ten přístup k některým z vašich opatření. Jinak se ta situace potáhne i po roku 2017. A pak se chci zeptat, zda Evropská centrální banka bude kvantitativní uvolňování ještě zrychlovat, pokud bude inflace nižší, než je ten eh, požadovaný cíl? A nebo budete eh, skutečně, eh, jak si to skončí na konci vašeho mandátu? K vašemu prvnímu dotazu, který se týkal úspěchu naší měnové politiky. Já samozřejmě se na to dívám určitým způsobem zkresleně, ale já si myslím, že úspěšná byla. A ten úspěch je nyní vidět, pokud se podíváme na miliony nových pracovních míst, o kterých jsem hovořil ve svém úvodním projevu. Když se podíváte na to, jak eh, se hospodářství eh, postupně stabilizuje, a tam eh, v podstatě od roku 2015 ten pozitivní vývoj je dobrý ve všech čtvrtletích. Nikdy se to nezhoršilo a to se samozřejmě projevuje i ve vyšších nominálních mzdách a také s ohledem na ceny. Já se tedy domnívám, že ta naše měnová politika v zásadě úspěšná byla. Pokud se podíváme například na nízké ceny ropy, které jsme až do nedávné minulosti měli, tak eh, tam ty dva hlavní eh, faktory byly právě ty nízké ceny ropy a naše měnová politika. Více toho, více politik eh, v této oblasti jsme v eurozóně neměli. Druhá část první otázky se týkala rozpětí pro cizí zdroje, pro uh, členských států. My se nezaměřujeme na rozpětí, pouze na cenovou stabilitu, čili tady k tomu nemohu nic dalšího říct. Potom nerovné zacházení s jednotlivými zeměmi. Tady žádné nerovné zacházení není. Tady jde akorát o kapitál a objemové eh, parametry, čili eh, parametry pro vydavatele a kapitál, lové klíče takzvané. My máme eh, dočasné výjimky z nich, které můžou být vyrovnány v relativně krátkém čase. Čili tady žádné výjimky nejsou. Jedině tím, že jsou tady eh, omezení pro vydavatele, které schvaluje eh, řídící rada. Potom, kdybychom viděli, že podmínky financování se vyvíjejí, eh, takže to není v souladu s dosažením našeho cíle inflační úrovně, úrovně, úrovně inflace pod dvěma procenty, tak budeme eh, znovu eh, připraveni posílit náš eh, program a nákupu a další části naší monetární politiky. Děkuji, Filip Lambert, Zelení. Dobré odpoledne, pane předsedo. Dobré odpoledne. Když vás slyším a, a mluvit o pracovních místech a růstu, tak jako inženýr musím říct, a, že eh, eh, růst, eh, ne, pokud chcete trvalý růst v konečném světě, tak musíte ho oddělit od materie a to se zatím nikdy nepodařilo. Úroveň zaměstnanosti vyjádřená plnými pracovními úvazky kulminuje u 75%, 55% v Itálii, 68% v Německu. Takže by bylo třeba obrovského růstu, eh, kdybychom měli dosáhnout vašeho cíle. Když se podívám na článek 127, tak vy musíte dosáhnout cenovou stabilitu a ECB tohle vyjadřuje eh, těsně pod dvěma procenty, ale ne přesně. Je to jediný, jediná definice cenové stability, nebo by to mohlo být jinak. Potom, když si přečtu 127, tak se tam také eh, odkazuje na článek 3 smlouvy, kde se hovoří o sociálním pokroku, Eh, v ekologické stabilitě a tak dále. A já se tedy chci eh, zeptat na distribuční dopad politiky ECB. Samozřejmě tady politika kvantitativního uvolňování a um, také to, že to má negativní distribuční dopad, ale potom také dopad těch strukturálních reform, které ECB eh, prosazuje. My jsme také uh, příznivci strukturálních reform, asi ne těch jako vy, ale když se zamyslím eh, nad eh, permanentní flexibilizací eh, trhu práce, to má negativní distribuční dopad, protože vy zavádíte konkurenci mezi pracujícími a tím zvyšujete schopnost kapitálu dostat z nich vyšší přidanou hodnotu nebo vyšší podíl přidané hodnoty. Co k tomu to řeknete? Odpověď na vaši první otázku je ano. Pro nás je to jediná podstatná definice cenové stability pro náš vlastní mandát, pokud je o měnovou politiku. K té druhé věci. My jsme se velmi bedlivě zabývali eh, distribučními dopady našeho kvantitativního uvolňování. A já jsem před nějakou dobou pronesl projev v Berlíně, kde jsem velmi podrobně popsal, jak jsme posuzovali distribuční dopady měnové politiky. Ale celkově za to můžeme říci, že naše měnová politika řeší hlavní důsledky nerovnosti v naší společnosti. A sice nezaměstnanost. A v tomto smyslu eh, střednědobý dopad kvantitativního uvolňování celkově za to potrženo eh, je proti eh, nerovnosti. Samozřejmě, pokud nakupujeme aktiva, ceny aktiv jdou nahoru a držitele aktiv obyčejně nejsou ti nejchudší členové naší společnosti. Tady byste očekávali, krátkodobý dopad, který může být, ale nebude velice v podstatě negativní z důvodů. Protože například půjdou nahoru eh, ceny domů. Vlastnictví eh, domu je docela dobře eh, rozdělené ve společnosti a střednědobé efekty jsou docela pozitivní, pokud jde o nerovnost. U strukturálních reform asi to, co myslíte, jsou stejné, je, je to tež. Eh, co myslím já, tam asi nebude žádný velký rozdíl. Co tady prostě podstatné dvě otázky, když se o tom bavíme. Každá země má do značné míry svůj vlastní program, pokud je o strukturální reformy. V některých zemích máme otázky, jako je eh, soudnictví, vzdělávání. V některých eh, zemích máte trh práce, ale ve všech zemích, a to je to první, máme přijetí jednotného trhu, dokončení eh, jednotného trhu. A sice konkurence eh, ve eh, zboží a službách. A makroekonomická teorie ukazuje, že tohle by mělo být na první místě, první reforma, která by se měla udělat. Potom jsou tam také další reformy, jako je pracovní trh, soudnictví a vzdělávání. A potom s eh, vámi souhlasím eh, u dalšího aspektu, kterému se nevěnoval tolik pozornosti v posledních letech. A sice, že všechny ty eh, reformy obnášejí velké změny v našich společnostech. A velké změny za sebou nechávají vítěze a poražené a poraženým je třeba věnovat daleko větší pozornost než v minulosti. vrátíme se do učebnic, tak tam eh, vždycky eh, se hovořilo o principu eh, očkodnění těch poškozených velkými změnami ve společnosti. Jsou způsoby, jak se o ty poškozené postarat. Takže tady se musíme vrátit a nad tímto se zamýšlet. Děkuji. Děkuji Marko Zane za ENF. Presidente Draghi. Děkuji. Pane uh, Draghi, vy jste určitě sledoval diskusy mezi Německem a Spojenými státy, které se týkaly toho, že prezident eh, Trump obvinil Německo, že uměle manipuluje eh, směným kurzem. A hovořilo se také o měnových politikách ECB eh, e a o tom, že jaksi hm, toto tedy, eh, že to takto bylo. A vy souhlasíte s panem eh, Schäublem, nebo si myslíte, že je to tedy ta nízká sazba v Německu v důsledku toho hospodářského německého vývoje, respektive rozpočtového přebytku. A pak se chci ještě zeptat na jednu věc, kterou jste zmínil v Ljubljaně, kde jste se eh, pustil do hospodářské politiky USA. Eh, hovořil jste o tom, že pokud eh, jak si země provedou reformy, tak eh, nepotřebují již eh, flexibilitu. A já se chci eh, zeptat, jak byste toto komentoval. Vy jste podporovali růst eura tím, že jste ho devalvovali vůči dolaru. A můžete zmínit některou ze zemí Evropské unie, která dosáhla tohoto cíle mezi lety 1990 eh, až 2015, eh, protože eh, tam ty sazby jsou mnohem nižší než třeba ve Spojeném království nebo v USA. A potom se chci ještě zeptat na možný rozpad eurozóny. Jak vidíte možný návrat k SME 2 a k těm oscilačním takzvaným hadům, které jsme měli v minulosti? Um, Which language should I use for answer? Uh, jakým jazykem mám odpovědět? Tak uh, na tu první otázku, první část uh, té otázky, tak vám uh, přečtu uh, jeden zajímavý dokument. který se týká toho, jestli manipulujeme změnou nebo ne v eh, nejnovější zprávě kongresu ze 14. října 2016 americké ministerstvo financí samo zdůraznilo, že Německo nemanipuluje se svojí měnou. Důvodem je, že Německo neuspokuje všechna tři kritéria, která používá i americké ministerstvo eh, Eh, financí k eh, popisu eh, nekalých měnových praktik. Německo má značný bilaterální obchodní převis s obchodními státy, určitý přebytek obchodní bilance, ale očividně nezachycuje, tedy nemanipuluje na velném trhu. Žádná ekonomika neuspokojuje tři kritéria. Německo má významný eh, obchod, oboustranný obchod a Evropská centrální banka nezasahuje, ne, nezasáhla na trhu se s cizími měnami eh, od roku 2011 a pokud ano, tak to byl eh, zásah ke stabilizaci i jenu po tsunami. Takže chci říci, že my nemanipulujeme měnou, za druhé, měnové politiky, ke kterým jsme přikročili, odrážejí různé pozice v rámci hospodářského cyklu eurozóny na jedné straně a Spojených států na straně druhé. V roce 2013 eh, byl směný kurz 5140 eh, A e, samozřejmě, že e, jsou zde určité e, jiné jevy, které vyplývají z velké produktivity německé ekonomiky a z toho, že konkurence v Německu se neopírá pouze o ceny. Jaké země dokázaly navýšit Respektive ještě bych eh, chtěl říct, že nesouhlasím ani s tím, že by eurozóna rostla méně než jiné ekonomiky. Existují různé země, které jsem citoval i nyní, stejně tak jako v Ljubljaně, kterým se dařilo velice dobře navzdory krizi. Bylo to především Německo, ale jsou to i jiné země, například Irsko, dokonce i Irsko. Já zde bohužel nemám příslušná data, nicméně navzdory velice silné krizi, která byla e, v důsledku silného soukromého i státního zadlužení, dokázalo zásadně snížit nezaměstnanost. Totež Nizozemsko, k tomu se také v posledních letech dařilo a dařilo se jim především proto, že tam byly provedeny strukturální reformy, které tyto země jednak posílily a jednak je učinily flexibilnějšími. SME2. A ještě eh, k SME2. Zde bych eh, možná použil slova prezidenta eh, Regana v jedné slavné prezidentské debatě. Už zase se mě na to ptáte, there we go again. Viděli jsme, co se e, dělo předtím, než e, vstoupilo v platnost euro, jak, jak dopadly ty konvergenční mechanismy a roky 70. a 80. leta rozhodně nebyla lety stability. Neustále se e, devalvovalo. A my si myslíme, že ten trh by nepřežil, pokud by se neustále konkurenčně devalvovalo. Děkuji. Děkuji vám. Marko Vali, FDD. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu otázku, která se týká jednoho dotazu, který jsme vám zaslali. Obdrželi jsme před několika týdny odpověď, vzbuzelo to velký zájem médií a vy jste řekl, že pokud by nějaká země odešla z jednotné eh, měny, tak eh, by bylo eh, třeba jaksi eh, regulovat jeho finance, je to ten eh, takzvaný Target 2 a tisk zde to vlastně interpretoval tak, že vy jaksi implicitně říkáte, že nějaká země může vystoupit z eurozóny, ale potom například Itálie by eh, musela platit eh, Evropské centrální bance asi 300 miliard eur. Debaty, eh, akademické debaty o tom probíhají. Nicméně není příliš jasné, jak to pasivní eh, saldo lze technicky eh, určit, vyčíslit, jakožto dluh vůči BC, ECB a podle jakých závazných právních eh, norem by vlastně ECB postupovala, když by si vyžadovala toto vyplacení protože tam v podstatě jde o saldo, nikoli o dluh jako takový, takže na základě čeho by ECB postupovala. A potom ještě jedna otázka po malckém setkání ministerských předsedů. Tam se hovořilo o té dvourychlostní Evropě, o které se hovořilo a objevila, objevil se zde určitý scénář reformy Evropské unie, který by spočíval v tom, že některé země, jako Řecko, Itálie nebo další, by vystoupily ze společné měnové unie na nějakou krátkou dobu a potom by se zase vrátili. Jak eh, se díváte na to, co by v takovémto případě ECB dělala, jak by postupovala? K vaší první otázce. Chtěl bych říci, že euro eh, již nelze odvolat. To máme ve smlouvách. Taková je smlouva. A můj, má odpověď na váš dopis se týkal eh, vašeho technického dotazu, který se opíral o hypotézu, o které ale vůbec smlouvy nehovoří. Já jsem tedy reagoval v té své odpovědi na technický dotaz. A potom ještě odpověď na váš druhý dotaz. Já si myslím, že abychom hovořili o tom, je ještě příliš eh, brzy. Na Malckém samitu se hovořilo o Evropě se dvěma rychlostmi, ale není vůbec jasné, kdo a eh, jak by měl kam patřit. Není to nějak rozvinuto, tento koncept. Myslím si, že je to pouze jakási vize, tak letmo načrtnutá a já nejsem v tomto okamžiku vůbec schopen to dále komentovat. Děkuji. Yes. Omlouvám se, ještě jedna otázka k tomu eh, technickému eh, dotazu, k těm pasivním eh, saldům a jak by technicky mohly být považovány za dluh a na jakých právních základech. Možná byste mohl Mm, odpovědět písemně, pokud budete chtít, ale chtěl bych se zeptat, zda mě na to opravdu můžete odpovědět nějakým způsobem. My musíme totiž eh, vyřešit také tu akademickou debatu, která v Evropě probíhá. Ano, jak jsem již řekl, já vám nemohu, nebo nechci odpovědět eh, na otázku, která se zakrý, zakládá na hypotéze, kterou eh, smlouva vůbec nezvažuje. Já vám písemně mohu odpovědět tím, že eh, jak si řeknu, jaký je rozdíl mezi naším, naším systémem Target 2 a systémem, který mají v americkém Fedu. Which compare Můžu vám poslat ale eh, písemnou eh, odpověď, eh, kdybychom srovnali náš systém s americkým systémem Federální rezervní banky. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Dragi, jsem velice rád, že zde jste. Já se s vámi už to první nový člen výboru Econ setkávám poprvé. V roce 2017 jsme začali v Evropě dobře, máme zde to jedno procento, ale blížíme se té požadované úrovni eh, CB a zároveň ten hospodářský eh, růst je také dobrý. Na druhé straně zde máme eh, například zvýšení krátkodobých úrokových sazeb v Číně a zase Eh, další opatření v Americe. A já se chci eh, zeptat, jakým způsobem by měly zareagovat ostatní centrální banky a zda se máme obávat možných dopadů na eurozónu. Dále americký kongres minulý týden eh, v Fedu předal dopis ve kterém eh, prezident jasně říká, že je třeba ve všech mezinárodních jednáních preferovat zájmy USA, což eh, je, což mne vede k otázce, na, v jakém eh, vztahu jsou jak, jaké jsou vaše vztahy s Fedem v současné době a jak očekáváte, že se změní v souvislosti s příchodem pana Trumpa. A potom eh, se chci ještě zeptat, jak se díváte na takzvané eh, špatné eh, banky, ve kterých by se soustředily ty takzvané nevymahatelné dluhy. V minulém týdnu se hovořilo o tom, že by to vlastně přispělo k vyčištění bilancí v jednotlivých bankách tím, že by se to jaksi eh, převedlo, převedlo do té jedné jediné banky. A chci se zeptat, ta si myslíte, že by takováto banka měla být v každém členském státě, anebo zda by měla být pouze jedna v Evropě? Děkuji. Thank you. On your... Děkuji. To je první otázce, která se týkala eh, dopisu zaslaného americkým kongresmenem. Eh, předsedovi americké federální banky rezervní. Já nemám eh, komentovat, co říkají poslanci eh, v jiných jurisdikcích, ale můžu říci, že kdybych eh, se mě někdo zeptal, nebo kdybych dostal podobný dopis, tak bych řekl, že myslím, že všichni máme prospěch z existence centrálních bank, dohledu a regulátorů které vytvářejí regulační standardy na základě veřejných připomínkových řízení. Musím se ještě vrátit nějakých 30-40 let ty e, konsultance. E, přinesly velice užitečné výsledky. které byly eh, základem nedávného posílení finančního systému. díky mnohem eh, rozsáhlejšímu regulačnímu rámci. Vzhledem zejména eh, ke komplexnosti toho vzájemného propojení mezi institucemi v současné době. Dnes opravdu potřebujeme takové výměny. ale eh, finanční eh, regulátoři eh, nefungují v izolaci v tomto propojeném světě. Ale jsou regulátoři, centrální bankéři a dohledy ti, kdo mají poslední slovo v oblasti regulace finanční legislativy. Samozřejmě ne. Ani tady, ani ve Spojených státech, ani nikde jinde. Zákonodárci vždycky mají poslední slovo a měli. A, a ta přirozená pravomoc implementovat eh, ty eh, názory, eh, které kolují mezi bankami a, a dohledy byla i na jejich straně. Čili jak, takhle nějak já bych odpověděl, kdyby dostal podobný dopis. A k té vaší druhé oznámce o, vytvoření té eh, konsolidační banky pro NPL. Musím říct, že takovéto společnosti jsou eh, z své podstaty složité. A v nedávné minulosti jsme při různých příležitostech toto zažili. Ještě složitější by byla takováto společnost na evropské úrovni. Takováto správcovská banka. A musíme si klást otázku, jestli takováto bad bank je všelekem pro MPL. Odpovědí je, no ne tak úplně. Aktiva a eh, nízké kvality NPL je třeba eh, řešit eh, zásadními změnami v právním soudním regulačním rámci. V první řadě a především na národní úrovni. Dávám příklad. Postup pro dobývání mimo soudní vyrovnání. Vytvoření trhu pro MPL, pro NPL, dobytné úvěry. Tohle je všechno podstatní pro řešení eh, tohoto problému. Eh, vytvoření konsolidační banky je pouze jedním z eh, kroků, které třeba přijmout k řešení tohoto problému. Děkuji. Děkuji, Nina Jill. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vy jste správně poukázal na to, že jsme eh, eh, konečně eh, dosáhli určitého růstu v EU a pozitivního, pozitivních vyhlídek pro ekonomiku a ECB za to určitě hm, si může připsat určitý kredit, ale, a vždycky nějaké ale, možná, že je tady trošku zádrhel v té cestě nahoru. Eh, vy jste nám eh, napsal dopis 1. Eh, ledna, že Brexit by mm, mm, mohl vést k nedostatečnému dohledu nad britskými CCP od ECB. Říkal jste také, že je třeba nalézt řešení, která zachovávají nebo ještě vylepšují stávající úroveň dohledu, ale podle sektorových hráčů politika, která brání CCP z vnějšku eurozóny obchodovat určité v e, europrodukty bude mít zásadní dopady, nebo takováto politika by omezila schopnost těchto klíčových finančních institucí přispívat k růstu inovacím a financování reálné ekonomiky. Odborníky e, i jako Tim Massad se obávají, že omezení euroclearingu by zásadně mohlo e, ovlivnit kohokoliv, kdo platí daně negativně nebo má bankovní úvěr, hm, nebo má nějak k penzijní úspory. A to by zhoršilo situaci. Takže myslím si, že drastická realokační politika, a, a, která by mohla ohrožit m, po, postavení eura jako rezervní měny, by mohla také vyvolat <clears throat> odvětná opatření od jiných jurisdikcí, která by eh, dopadla na evropské finanční instituce a v reakci eh, na to, co říkal jako fan Weizsäcker, eh, jste zdůraznil, eh, že ECB musí mít roli u CCP, já to uznávám. Ale nebylo by obezřetnější mít lepší spolupráci mezi hm, Anglickou bankou a ECB? To by zajistilo ten nejlepší výsledek pro další růst evropské ekonomiky. A druhá věc, o které jsem hovořila velmi rychle. Co byste eh, navrhl? Netrvalo by to příliš dlouho a hm, eh, není jiný způsob, jak eh, řešit ty nedobytné úvěry. Thank you. Děkuji. ECB v současnosti established by EMER. Um, ehm, a um, memorandum o porozumění s Bank of England. Naše spolupráce s Bank of England a právní jistota mm, zajištěná autoritou Evropského soudního dvora. Tento rámec nám umožňuje monitorovat rizika naší měně. E, jistě je příliš brzy na to, abychom měli jasný názor na regulační rámec, který by měl být vytvořen po odchodu Británie. Naše hlavní eh, zájem je, aby finanční stabilita, ochrana investorů, eh, rovné podmínky pro všechny spotřebitele v eurozóně, občany i společnosti eh, byly v platnosti. Především, co je důležité, abychom neustupovali od jednotného trhu. Být součástí jednotného trhu znamená podlehat Evropskému soudnímu dvoru. Takže budeme muset eh, mm, toto pečlivě zkoumat, ale ještě je příliš brzy. K vašemu druhému bodu, což je otázka, zde, zda je rychlý způsob, jak řešit MPL. Bohužel ne. To je jeden z důvodů, Eh, že proč ten problém tak dlouho přetrvává. Je to velká výzva pro některé evropské banky a státy, je to jeden z hlavních faktorů, jak udržet profitabilitu bank na evropské úrovni nízkou. Eh, nízký růst tomu také přispívá v situaci, kdy je vlastně přeplněný ten sektor, to také přispívá k tomu, především v některých zemích. Dědictví eh, vysokých NPL odčerpává energii z bankovního eh, sektoru a snižuje ziskovost. Jak jsem řekl, je třeba komplexní strategie. Národní reformy v sektorech, jako je právní, justice, regulační oblast, jsou nezbytná. NPL jsou problémem dědictvím, zaváděním legislativy, která bude řešit budoucí NPL, příliš nepomůže. My musíme mít legislativu, eh, která bude Eh, řešit to dědictví, především zlepšení ekonomických podmínek v podstatě přispělo k této situaci. NPL jsou menší a klesají díky zlepšení ekonomických podmínek. Co se týče ECB a SSM, víte, že my jsme zveřejňovali k veřejné konzultaci návrh doporučení pro NPL. Je to kvalitativní dokument, bude to zveřejněno v konečné verzi začátkem, eh, na začátku letošního roku ještě. Děkuji, Danuta Hubner. Děkuji. Pane já mám otázku týkající se likvidity trhu a potenciální normalizace politiky. My jsme od eh, průmyslu mm, slyšeli stížnosti a obavy, že vzhledem k novému regulačnímu rámci SIDMIFITIMu, tak likvidita eh, trhů se snížila. Především proto, že banky se Eh, stahovali z mnoha eh, aktivit na trhu. Eh, kvantitativní uvolňov, program kvantitativního uvolňování přinesl likviditu, což možná zastírá ten problém, ale ten se může znovu objevit, když přejdete k normalizaci politiky. Monitorovali jste dopad regulačního rámce na likviditu Eh, berete to v úvahu? Jakou eh, likviditu očekáváte, až eh, volíte tu exitovou strategii? V prosinci jsme slyšeli od CRB, že zvažovali nové, nový zvláštní prostředek, což by byly Sovereign Bond Backed Securities je tady sdílení rizik, to je, eh, to je výhodné samozřejmě. Pak ovšem cené papíry jsou komplexnější a pravděpodobně méně likvidní než státní obligace, takže bude možné obtížné, možná obtížné přilákat investory. Pak je tady otázka konkurence mezi těmito novými cenými papíry a Eh, tím, co dělá ECB, to je programy eh, nákupu státních obligací. Já odpovím nejprve na druhou otázku. My jsme ve velice rané fázi. Nejsme Není to uh, úsilí, které by vedla ECB. Jde o to, že je uh, SLB pracovní skupina, kde jsou guvernéři nebo jejich zástupci všech centrálních bank. A oni hle, eh, eh, pracují na té koncepci evropských obligací. Uvidíme, co eh, z toho vznikne, z té pracovní skupiny. V této fázi víme, že je to koncepce založena stoprocentně na privátním sektoru nevyvazuje to vlády z odpovědnosti, jak co se týče emisí, tak udržitelnosti dluhu nebo eh, plnění eh, a mm, obsluha existujících dluhů. Takže je to stále, je stále příliš brzy. Ještě jsme si nepoložili otázku, kterou vykladete, co se stane se státními obligacemi protože to ještě nedospělo do té fáze. Likvidita. Obecně, bez ohledu na regulace a stav, eh, změny v regulaci, exit nebo opuštění dlouhého období velice expanzivní měnové politiky s nízkými nebo negativními úrokovými sazbami vyžadují zvláštní péči z řady důvodů. Jedním z nich je to, že mm, účastníci trhu se přizpůsobili e, velkému množství likviditě po dlouhou dobu. V tuto chvíli nejsme svědky nedost, nějakého nedostatku likvidity Možná jsou tam nějaké segmenty, kde to je, ale nej, není eh, obecně významný nedostatek likvidity. Ale musíme být velmi opatrní, monitorovat toto velice úzce, protože jsme eh, během krize zažili a také i při jiných příležitostech, že likvidita je až do chvíle, kdy není. Zmizí velice rychle. Proto určitá regulační opatření budou implementována, aby bylo zajištěno, že náhlé výkyvy likvidity buď nenastanou, anebo prostředníci budou odolní vůči podobným událostem. Děkuji, Pedro Silva Pereira. Pane předsedo, Mario Draghi, vy jste eh, argumentoval velice přesvědčivě, odůvodňoval jste potřebu pokračování velice mm, volné expanzivní měnové politiky, mnohdy mm, i nekonvenční měnové politiky. Pokud by ECB mělo změnit Eh, svoji politiku směrem k restriktivnější politice. Hmm, máte na mysli zájem některých částí Evropské unie a ne jiných, anebo celé Evropské unie? A já bych eh, vás vyzýval k určité trpělivosti. Vy také zdůrazňujete potřebu konvergence a mě by zajímalo, zda mm, byste zvážil, nebo zda byste považoval stávající změny měnové politiky, především kritéria e, nákupu aktiv, programu nákupu aktiv. Myslíte si, že e, řešení má mělo, mělo asymetrický efekt v eurozóně ve prospěch některých zemí na úkor jiných? například investice eh, do německého veřejného dluhu, eh, tím byly mm, atraktivnější a bylo méně atraktivní investovat do dluhu periferních zemí. Akceptujete, že existuje tento problém? Pokud ano, eh, znepokojuje vás k měnové politice? Neměli bychom mít nějaké mechanismy, které by podpořily konvergenci a Eh, zabránili řešením, které by tu divergenci v eurozóně ještě zhoršily. Také se chci zeptat, um, ty státy, kde byla nízká úroveň nákupu aktiv pod úroveň, původně plánovanou úrovní, když tady jsou jiné podmíněné faktory, mohly by tyto země počítat se? výnosností nákupu aktiv eh, takovou, která by situaci ještě nezhoršila na trhu státních dluhopisů. Děkuji vám. Vždy jsme museli mít na paměti, že naším cílem, naším mandátem je usilovat o cenovou stabilitu, definovat ji jako inflaci, která se blíží, ale je zůstává pod dvěma procenty v střednědobém horizontu. Celý eh, postoj, celý monitoring je založen na tomto bodu a na inflaci, která by eh, odpovídala těm čtyřem podmínkám, které jsem zmínil. Máme tedy program nákupu aktiv, udělali jsme změnu v prosinci, ehm, můžeme kupovat pod ehm, sazbou mm, deposit facility. Naše řídící rada ehm, vyjádřila uspokojení s důsledky a výsledky toho prosincového rozhodnutí a byli jsme svědky toho, že měnová politika, naše měnová politika tedy přispěla ke zlepšení, eh, oživení, které eh, probíhá a eh, zlepšila podmínky na trhu práce a položila podmínky pro mm, zlepšení i inflace vedle nárůstu nominální inflace, což souvisí se změnami z, cen energií a základních věcí. My jsme vázáni nejenom kapitálovým klíčem, ale také je tady emisní limit a limit emitenta. A důvody těchto limitů jsou, že ta, že chceme zajistit, aby, eh, abychom se nedostali do měnového financování, což je zakázané ze smlouvy, a mm, abychom ponechali fungování trhu. Pokud bychom skupovali větší podíl veřejného dluhu jedné země, pravděpodobně bychom porušili tyto dvě podmínky byli by jsme považováni za e, někoho, kdo se blíží měnovému financování, monetárnímu financování a narušování trhu ve prospěch dané ze, jedné země. Proto máme e, lim, ty limity. Nerovnost že tady není nerovnost z důvodu tohoto programu. A myslím, že jsem tím odpověděl na obě vaše otázky. Děkuji, Werner Langen. Pane předsedo, 28.11. Ehm, se řekl, že nižší úroky jsou známkou krize a současně jste ehm, ty souvisující mm, základní eh, mm, stanovení těch se považil, označil za pozitivní. Ten spread se tím zvětšil eh, mezi třeba Německem a Itálií, ale i vůči jiným. Tedy ten, to, to škála těch úroků je vyšší, inflace už je 2% v obou zemích a úrokové sazby jsou tam, kde nejvíce tedy střadatelů, kde jsou tradice spořit, tak jsou velmi nízké sazby. To se nebude nějakou dobu měnit a e, když stoupnou úroky v dolarovém prostředí, vy budete muset podporovat opačnou tendenci. Nicméně rozhodnut byl opak, že se ten čas časově, ten program časově prodlouží. Eh, já mám nyní otázku, jak to vidíte do budoucna, když se to do, ve třech měsících tak obrovsky změnilo. Dále prezident Trump už podepsal některé eh, eh, vlastně pozastavení některých ustanovení do Frank Act. A Bazilej už nebude aplikovaná, telná. My máme mástriskou smlouvu, vy, máte, vy jste podepsal zprávu pěti předsedů, jaké institucionální reformy z hlediska předsedy ECB jsou nezbytné. Omlouvám se, co byla vaše poslední otázka o těch, z hlediska těch pěti předsedů 25 let mastrické smlouvy a e, nedostatečné reformy. E, zpráva pěti předsedů. K vaší první otázce. ECB byla kritizována mnoha, mnoha částech eurozóny, protože naše politiky byly měnové naše měnové politiky, by eh, v podstatě mm, zničili tržní disciplínu, ale to se ne, neděje. My eh, vidíme, že trhy reagují na různé podmínky. A tady bych doporučil aby rozpočtová politika ve všech zemích byla vedena tak, aby podpořila oživení, ale současně byla udržitelná. Takže státy, které nemají fiskální prostor, by se neměly snažit ho využívat. By se neměly snažit Eh, nuceně hledat eh, fiskální prostor, pokud žádný není. Měli by pracovat na složení rozpočtu, sestavování rozpočtu. O tom jsme mluvili mnohokrát, aby jejich vládní rozpočty byly eh, ve prospěch růstu. A je mnoho věcí, které lze udělat, které mimochodem Mimochodem, ty změny ve složení rozpočtu ruku v ruce se strukturálními reformami. Také jste se ptali, kdy opustíme hmm, Tedy Naším test a odpověď je stejná. Naším cílem je inflační inflace, která se bude blížit 2% a nepřekročí je ve střednědobém horizontu. Nevím, proč se tomu smějete. My tedy musíme být přesvědčeni, že tam je trvalá konvergence tomuto cíli. My tedy mm, sledujeme přechodné změny nominální inflace. Také to musí být pro celou eurozónu a musí to být udržitelné. To jsou podmínky, které E, sledujeme pro zm- před změnou měnové politiky. Druhá otázka se týká finanční deregulace. Musíme se podívat přesně, co americká administrativa chce s ohledem na jednání o Bazileji 3, které probíhaly až do mm, doby před jedním měsícem s americkou administrativou. Musíme zjistit, co přesně je za těmito prohlášeními. Hmm. Kombinace snadných peněz a finančních deregulací byla přesně důvod, hmm, na jehož základě eh, došlo k finanční krizi. Eh, současná expanzivní měnová politika je eh, vedena cíle, eh, snahou dosáhnout naší cílu a já nevidím ale důvod, proč uvolňovat stávající regulační pravidla, která způsobila nebo vedla k mnohem silnějšímu finančnímu průmyslu, než byl před krizí. Také Eh, jste se ptali na institucionální změny, jak bylo navrhováno. Obecně je tady cestovní mapa, nikoli eh, blueprint, je, teda, eh, je tady navržena v zprávě pěti předsedů a je nyní všem mm, pro všechny zjevné, že jsou tady dva, dvě politické mm, vlastně o oblasti, které eh, musí proběhnout především na národní úrovni. Naši ekonomiky musí se zbližovat. O to šlo, když se eh, podepisovala Maastrichtská smlouva, že dojde ke skutečné konvergenci. A konvergence je založena na strukturálních reformách. Eh, v době Maastrichtské smlouvy jsme měli pakt růstu a stability protože eh, bylo třeba respektovat pravidla, když byla konvergence a dodržování pravidel, tak vytvoříme vlastně důvěru nebo základ důvěry, který nám umožní se dostat dál s hlubší evropskou měnovou integrací, s vytvářením institucí. Takže bychom Eh, postupovali podobně jako mm, při vytváření ECB. Bychom přešli od různých eh, politik k jednotnému názoru na eh, politiku, ale potřebujeme důvěru, abychom toto mohli udělat. Děkuji vám. Jonas Fernandez Alvarez. Buenas tardes. Dobré odpoledne, děkuji, pane předsedo. Vítám vás zde mám tři dotazy, velice stručné. Když paní eh, Danuta Hybner se dotazovala na tu eh, diskusi o Eh, nákupu veřejných eh, dluhů. Vy jste hovořil o tom, že provádíte zatím pouze počáteční kroky, ale chci se zeptat, kdybyste viděli předložení nějakého eh, konkrétního návrhu. Za druhé, zpráva Monty o vlastních zdrojích Evropské unie. Jak víte, již nějakou dobu trváme na tom, aby určité e, příjmy z úroků ECB tedy ze zemí, e, šly do zemí eurozóny, což také je obsaženo v Monteho zprávě. abych se chtěla zeptat, jak se na to díváte vy. A za třetí, a zde naváži na dotaz kolegy a na zprávu pěti předsedů Chci se zeptat, jak eh, vidíte určitá spoždění, která probíhají eh, v diskusích eh, v radě, pokud jde o daňové otázky. Thank you. On, uh, on the European Safe Bond, I, I responded before. Děkuji. Pokud eh, jde o ty evropské dluhopisy, je to ještě příliš eh, brzy na to, abych eh, na to nyní zareagoval. My máme tu zvláštní jednotku Task Force, které předsedá guvernér centrální banky Irska a ti o tom tedy zatím teprve uvažují. Musíme se ještě podívat na výsledky těchto úvah dříve, než se eh, musíme počkat, až ty výsledky těch úvah budou k dispozici, dříve, než je budeme moci eh, zhodnotit. Je to eh, koncept, který se stoprocentně týká soukromého sektoru. Nějak to jak si neuvolní vlády z jejich zodpovědnosti za rozpočtové politiky nebo z jejich povinnosti dostávat povinnostem v oblasti veřejných dluhů. Druhý váš dotaz se týkal eh, potenciálního eh, si přesunutí eh, zisku ECB do evropského rozpočtu. To je v zásadě politické rozhodnutí. Musel by se proto změnit stanovy Evropské centrální banky. A to by podle našeho názoru rovněž předpokládalo změnu ve smlouvě a myslím si, že s tím takto souhlasí i Montyho zpráva. Tato změna nemůže být řešena zjednodušeným postupem. A především by se musel změnit článek 33.1b stanov ECB, která se týká distribuce zisků ECB a tam je potřeba běžného e, přeskumného postupu, tak jak to stojí v článku 48 smlouvy o Evropské unii. Podle našeho názoru je rovněž otázkou, zda by změna článku 331 b v tomto smyslu, aby se zisky části nebo celkové e, zisky ECB přesouvaly do evropského rozpočtu. Zda by tedy pouhá tato změna toho článku byla vůbec eh, jaksi, eh, právně možná. Zda by to bylo právně v pořádku. Ano, a pak zde ještě byl třetí dotaz. Zde se tady hovoří o dalším pilíři naší bankovní unie. A jak jsem již říkal, je zcela jasné, jak víte, my jsme pro paralelní přístup, v rámci kterého budeme mít sdílení rizik a snižování rizik. V podstatě od jak živa uplatňujeme takovýto přístup. Pokud jde o snižování rizik, přijali jsme několik opatření. Tylak to byl, nyní je to MREL, net stable funding ratio, leverage ratio. Těch opatření skutečně již bylo několik. Samozřejmě, že budeme také pokračovat v konsolidaci bankovního sektoru a v jeho posilování. Zároveň ale budeme muset pokročit i v oblasti sdílení rizik. Děkuji, pan Lamasur. Děkuji, pane předsedo. Vy jste nám eh, připomněl, pane Drák, že jedním z paradoxů eh, fungování Evropské měnové unie je to, že konvergence ekonomik v rámci eurozóny, zvláště po krizi, se spíše snížila. Dalším paradoxem je to, že od krize jsme byli svědky určitého roztříštění kapitálového trhu. Především jednotlivé banky a finanční instituce se jaksi omezují pouze na své národní trhy a to přetrvává i do dneska. Na, druhé, na jedné straně quantitative easing, eh, tedy kvantitativní uvolňování, tento problém eh, se snaží omezit, ale na druhé straně ho také určitým způsobem podporuje. Naším cílem je, aby eh, finanční eh, prostředky volně cirkulovaly po eurozóně. A já se chci zeptat, zda je to v první řadě problém důvěry, anebo zda je to také problém sdílení kompetencí mezi regulační úrovní evropskou a státní. Děkuji. Váš první dotaz se týkal konvergence našich ekonomik. Čísla jsou poměrně zajímavá a ukazují, že ta disperze růstu přidané hodnoty v zemích eurozóny se značně snížila a nyní se nachází na historickém minimu od počátku zavedení eura. A jak bude pokračovat obnova hospodářství, bude se snižovat i ta disperze, o tom jsem přesvědčen. Nicméně, jak jsem mnohokrát řekl, ta konvergence by měla být udržitelná. A proto země musí přikročit eh, k reformám, které jsou k té které zemi potřebné. Potom ještě k té eh, fragmentaci. Finanční fragmentace v zásadě zmizela. Nejvyšší stupeň fragmentace byl v roce 2012 a od konce roku 2012 až do dneška se fragmentace snižuje. Neustále se zužuje jak eh, spread mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde o půjčování a také mezi jednotlivými sektory, mezi malými podniky a velkými podniky. Ty nedávné průzkumy, které se zabývají půjčováním ze strany bank, potvrzují tento pozitivní trend a stejně tak e, průzkum Evropské komise, který se zaměřuje na malé a střední podniky, ukazuje, že asi před dvěma až třemi lety, když byly dotázány na to, jaký je největší problém těchto podniků, tak většina z nich říkala, že největší problém je získat úvěr. A lišilo se to podle centra nebo periférie. A nyní ten největší problém je v nalézt eh, klienty, nalézt zákazníky. A přístup k úvěrům se odsunul zcela na konec. A dále se dotazujeme, jaká bank, jaká je jejich prvotní motivace při poskytování úvěru. A banky v první řadě hovořily o rizicích, rizika byla vyšší na periferiích eh, než v centru, proto eh, v centru jaksi ty toky úvěrové byly vyšší a na periferiích nebyly v podstatě žádné. Nyní se toto opět eh, jaksi vyrovnalo a do hry vstupují takové faktory, jako je konkurence mezi bankami. Rada guvernérů je tedy v zásadě velice spokojená s tím, že díky měnové politice ECB došlo v zásadě k eliminaci fragmentace. Děkuji, prosím dalšího řečníka. Děkuji panu Drágimu, že jsem dnes zavítal. Mohli bychom eh, říci, že tržní stabilizace je především úkolem měnové politiky, nebo alespoň jde o to, aby rozpočtová politika do toho nezasahovala. Máme zde nyní eh, návrhy komise, ve kterých se hovoří o tom, že země jako Německo nebo Nizozemsko by měly investovat eh, eh, více, až třeba 50 milionů, tak aby došlo k proticyklické politice. A zástupci těchto zemí hovořili o tom, že komise by vůbec toto neměla zmiňovat, že by do toho neměla interferovat. Jak se na to díváte vy? Je to taková příležitost, nevyužitá příležitost pro další stabilizaci eurozóny? To je první dotaz. A druhá otázka je s tím spojená. Zdá se, že vy jste takový oblíbený obětní beránek pana Šojbleho. On vás nejprve viní z toho, že můžete za nárůst populismu, potom, že euro je pro Německo na příliš nízké hodnotě, potom vás asi obviní z toho, že bude příliš vysoká inflace a ceny v Německu příliš nízk, vysoké. Možná je trošku čas eh, nějakým způsobem eh, si řídit ta možná očekávání. V každém případě by ale v Německu a v Nizozemsku měla inflace být značně vyšší než 2 Jaký eh, rozdíl v inflaci byste chtěl vidět? Je to více než 1% mezi Německem a Nizozemskem a ostatními zeměmi? Děkuji. Já bych eh, jako první zodpověděl váš druhý dotaz. Ty diference v inflaci, to není nic nového. To jsme vždycky měli. Především pokud se podíváme na dobu před krizí, tam byly velké rozdíly v inflaci a přetrvávají i dnes. Náš cíl je definován pokud jde o míru inflace pro celou eurozónu, nikoli pro jednotlivé země. Pokud jde o určitá prohlášení, tak já nebudu komentovat prohlášení národních politiků, protože jinak bych musel komentovat eh, příliš mnoho takovýchto vyjádření. Nicméně mohu zde eh, připomenout, co můj předchůdce, pan Wim Duisenberg, nizozemec, řekl, když ho kritizovali nebo když na něj útočili kvůli jeho měnové politice. On tehdy řekl, že v zásadě je to pochopitelné, že politici především eh, ve volebním období se vyjadřují k měnové politice byť eh, je samozřejmě jednodušší nějaká zdvořilá výměna názorů, než poukazovat na někoho prstem. Je jasné, že politici se k tomu rádi vyjadřují, ale na druhé straně zde máme eh, nezávislé centrální bankéře, kteří je sice slyší, ale neposlouchají je. A pokud jde o fiskální stanovisko, já bych ještě měl doplnit, co jsem říkal dříve. Neměl jsem úplně pravdu, když jsem hovořil o tom, že měnová politika je vlastně jedinou politikou. Jedinou výjimkou bylo Nizozemsko, kde skutečně byla velice efektivní daňová politika. A byly tam provedeny značné podstatné změny v daňové oblasti. A pokud jde o daňové otázky, my se domníváme, že daně jsou v současnosti rámcově stanoveny dobře. Do konce roku ta opatření budou patrně mírně expanzivní. Některé země vzhledem k otázkám bezpečnosti, migrace a podobných eh, potřeb jak si eh, navýšili eh, daně. Nicméně úroveň zdanění v jednotlivých členských státech by měl odrážet jak si na jedné straně potřebu obnovit ekonomiku, ale na druhé straně by to mělo být také udržitelné. Já jsem již dříve hovořil o tom, že existují země, které nemají žádný daňový prostor. Jsou zde ale i země, které mají určitý daňový prostor v eurozóně. Máme země, které mají tento daňový prostor a mají plnou zaměstnanost a potom jsou zde země, které nemají daňový prostor a nej- nemají plnou zaměstnanost. Ty druhé jsem již komentoval. Pokud jde o ty první, o ten první případ, tak eh, zastávat eh, jakousi eh, neomezenou daňovou expanzi u země, která má plnou zaměstnanost, to nedává příliš velký smysl. Bylo by dobré, aby tento prostor byl využit pro zbytek eurozóny. My ale samozřejmě nemáme žádné bezprostřední mechanismy, žádné institucionální mechanismy, které by nějaký národní daňový prostor jaksi přenesly do toho evropského to prostě neexistuje. Takže celkově mírná fiskální expanze, to je něco, co lze doporučit, ale mělo by se to soustředit na navýšení poptávky, to znamená na posílení produktivity v těch daných zemích, protože plnou nezaměstnanost oni už mají. To znamená, měli by investovat do vzdělávání, digitalizace, speciální infrastruktury. To vše lze doporučit, ale rozhodně bych nebyl pro globální fiskální expanzi. Doufám, že jsem zareagoval uspokojivě. A nyní vezmeme ještě dvě HDI. Pan Zaronopoulos. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Dragimu pokud jde o ten eh, program pomoci eh, Řecka, vy eh, asi budete souhlasit s řeckou vládou, takže se vás nebudu dotazovat na to, jak by tato podpora mohla být využita, ale chci se zeptat na nedávnou zprávu ECB, ve které se hovoří o tom, že by pokud se budou smlouvy, pracovní smlouvy uzavírat podle jednotlivých odvětví, mohlo by to vést k ještě většímu poklesu mest. V Řecku je tedy riziko, že se platy budou snižovat, je tam poměrně vysoká nezaměstnanost, ty platy se mohou pohybovat třeba kolem 250 eur. Řecká vláda říká, že Evropská unie je e, důležitá, že tedy ta postupuje dobře, zatímco Mezinárodní měnový fond postupuje špatně. A já se chci zeptat, zda to masové propouštění vidíte jako e, dobrý krok, jestli to není spíše vydírání ze strany Evropy. a argumentuje se tím, že platy nemohou být navýšeny, protože by se krize vrátila. Dále, často se hovoří o hospodářské obnově, hovoří o tom i naše vláda, o stabilitě. A je tedy tou zásadní podmínkou pro přitahnutí nových investic eh, mzdová úroveň? Děkuji. Děkuji. Existují různé pohledy na udržitelnost řeckého dluhu. Mezinárodní měnový fond dospěl k velice negativním závěrům, zatímco Evropský stabilizační mechanismus je poměrně optimistický. Jak se na tuto věc dívá ECB, tedy na udržitelnost řeckého dluhu. Dospěli jste k nějakému závěru nebo chystáte se dospět k nějakému závěru? Budete se řídit stejnými kritérii nebo odlišnými kritérii. Můžete o tom něco říci? Thank you. I am... Děkuji. K té první otázce. Já bohužel nevím, co obsahuje zpráva OECD o této věci. Mohu vám poskytnout písemnou odpověď. Já. Bohužel bez mikrofonu. Ano, písemná odpověď od ECB na váš dotaz týkající se zprávy OECD. O co zde jde? Zde jde o to, že musíme mít taková opatření, která zrychlí absorpci nezaměstnanosti. To je důležité. Jak konkrétně tato opatření budou vypadat, o tom se v současnosti diskutuje při jednáních o uzavření druhého přeskumu. A tím pádem vlastně odpovídám i na ten druhý dotaz. Myslím si, že v Řecku učinili značný pokrok. Byla tam zavedena celá řada důležitých změn. A přes uzavření druhého přeskumu v podstatě naráží na následující problém. Proto, aby udržitelnost druhu mohla být vyhodnocena pozitivně, měli bychom mít eh, primární eh, eh, nadbytek 3,3 po určité delší časové období, tedy 3,3 přebytek. A o tom se právě debatuje. A potom je tam uzavření eh, daňové mezery za rok 2018. A třetí věc, na kterou to naráží, je to, že ještě nebyly provedeny určité strukturální reformy, především reforma pracovního trhu, dále reforma soudnictví, reforma energetiky. A ještě bych tam doplnil další věc a to je MPL, to, jak se tady bude eh, nakládat eh, s těmi nevymahatelnými půjčkami. A v posledních letech v těch eh, jednáních jsme se zaměřili především na finanční sektor. Děkuji. Děkuji. Děkuji za velice zajímavý a vyčerpávající měnový dialog. Myslím si, že velice důležité je také to, co jste říkal o právním rámci na mezinárodní úrovni i eh, my jsme Eh, napsali ECB dopis, který se týkal eh, Bazileje, poměrně eh, se velice lišil od toho, co američtí senátoři napsali Fedu. My jsme tam psali, že velice podporujeme jasně stanovování standardů. Ještě jednou vám tedy mnohokrát děkujeme a další měnový dialog se bude konat 29. května. Yeah, colleagues, please. I have some announcements before... Takže kolegové, mám ještě několik sdělení, než přejdeme k dalšímu bodu. Za prvé eh, připomínám poslancům, že seminář k financování Evropského fondu pro strategické investice a vazbě eh, mezi tímto investičním fondem a jinými fondy proběhne 8. ve středu také připomínám poslancům, že společné zasedání s eh, eh, výborem pro rozpočet, na které ještě eh, naváže zasedání s rozpočtem a rozpočtovou kontrolou proběhne ve Štrasburku příští týden. Pravděpodobně tam budeme také hlasovat o těch zprávách, které odkládáme dnes. A pravděpodobně tedy v rámci toho společného zasedání s rozpočtem, takže pamatujte na toto. Potom FIT 2 korrigendum, všechny, všechny jazykové verze návrhu o korrigenda MIFIDu 2 byly rozdány poslancům 31. ledna a korrigendum bylo, tedy zpracovali jazykověci, právníci a byly předány příslušnému výboru podle pravidla 231 v nepřítomnosti mm, námitek eh, z výboru bude korigendu předloženo parlamentu. Bude ohlášeno na druhém zasedání v únoru a pokud eh, politická frakce nebo alespoň eh, určitý počet členů podle pravidla 17, 16a, eh, nepodá námitku, tak bude koordinátorům schváleno automaticky. Potom rozhodnutí z koordinátorů eh, za prvé eh, stanovisko k právnímu aktu 291-292 pro byro To už bylo, od, eh, to už bylo schváleno, to už eh, není nové rozhodnutí. Mimořádné eh, zasedání výjimečně proběhne se ve Štrasburku s předsedou Katajnenem. Budoucí dialogy budou probíhat s komisařem Dombrovskisem a Moskovisem a k finančním službám Dombrovskis, zdanění Moskovisy, výměna názoru s šéfem SB a dalšími členy výboru budou probíhat také na ikonu, datum bude sděleno brzo. A také ehm, dopis e, předsedovi e, Estonského parlamentu ke změně e, konference v Talinu o hospodářském vládnutí, který má, která má být o našem zeleném týdnu. Potom pracovní skupina k finanční pomoci proběhne finanční tedy eh, zasedání 15. února, kde také proběhneme pracovní právní trh. Nová mise do Řecka bude uspořádána, potom po programové eh, země pozvání ekonomů a nestátních organizací za čtvrté situace eh, k bývalému šéfovi Elstatu politická podpora, pokud bude třeba, a za páté uspořádají se následující schůze. Samozřejmě eh, jedna z jsem eh, v březnu, potom ministři financí největších zemí, situace v Řecku a pracovně právní reformy. Asi e, příslušný e, ministr řecké vlády, a také privatizační fond a potom přeskum delegovaných aktů a rozhodnutí o, o regulačním technickém standardu 21 také eh, většina nebyla proti eh, námitkovému řízení v Ekonu. Předseda potvrdil, že to sdělení přišlo od předsedy Tajanyho ohledně pravidla k eh, rozmanitosti v Beru. A já jsem vyzval frakce, aby nalezli řešení, abychom dokončili volby našeho Bera. Cítíme se tady tak trochu osamoceně, že, Marko? Takže máme eh, tady volná místa. A teď se dostáváme k eh, bodům 6, 7 a 8, a sice absolutorium EBA, IOP a ESMI. Spravodajem je Sandr Lones. Dám mu slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice e, stručně mnohokrát děkuji všem kolegům, kteří e, přišli s kvalitními pozměňovacími návrhy. Teď je všechny e, zkoumáme, navrhujeme kompromisy a myslím, že se nám podaří je navrhnout a distribuovat do středy večera nejpozději. V minulých letech jsme stejně jako letos tady navrhneme eh, písemnou proceduru. Pokud se podíváte na ty eh, kompromisy, tak by to bylo možné. K dnešku bych eh, zmínil dvě věci. Za prvé, ty různé skupiny na tomto výboru přišly s různými otázkami ve svých pozměňovacích návrzích. Některé se zaměřily na ochranu spotřebitelů, transparentnost, některý eh, na proporcionalitu. Já jsem si jistý, že budeme eh, schopni většinu těch pozměňovacích návrhů eh, promítnout do kompromisu. To za prvé. Jenom stručně jsem chtěl říci něco k pozměňovacím návrhům 26 a 33 k stanovisku k EBA. To je od pana Langena, který tady dneska je, a pana Karase. Zaměřují se na možnost zahrnout EBA do bankovního dohledu. ECB banka Karas eh, specificky zmiňuje možnost eh, zahrnout EBA do SSM eh, ve Frankfurtu. Já si myslím zcela jasně, že to, že EBA se musí projednat, no, nejsem si jistý, jestli tohle je to správné stanovisko. No už vůbec bychom neměli být tak specifičí. Já chápu, že někteří kolegové by chtěli, aby se to přesunulo do Frankfurtu pan Hayes ze stejné frakce já jsem byl rád, aby se to přesunulo do Dublinu a i další kolegové by asi byli eh, rádi, aby se to přesunulo do Milána. Já myslím, že Brusel asi nebude možnost, ale člověk může vždycky doufat. Asi všichni víte, o čem mluvím, takže já bych byl pro uh, frázi typu zajistit, eh, aby byla co největší transparentnost o rozhodovacím procesu, o budoucí lokalitě a tak dále. Nicméně eh, dnes eh, řeknu, že se těším na další stanoviska stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že je velice moudré, co říkáte, tohle opravdu asi není eh, vhodné místo pro zprávu o absolutoriu vyjednávání o Brexitu a prostě teď rozhodovat o místě agentů. To by bylo zcela nevhodné zahajovat tu debatu v tomto rámci. Za EPP Werner Langen. Ano, jestli eh, se nemýlí, máme přes 100 pozměňovacích návrhů eh, ke všem třem eh, zprávám o udělení absolutoria. Ty se velice silně obsahově podobají, takže Ehm, pan zpravodaj by měl celkem bez problémů eh, být schopen eh, formulovat kompromisy. Některé otázky se ale liší a na to určitě musíme poukázat. Nejdříve je tady otázka a eh, vybavení prostředky a za doby krácení prostředků a někteří to vnímají skepticky. My si myslíme, že eh, přerozdělení prostředků je minimální. I zpravodaj eh, konstatuje, že konvergence eh, dohledu a prosazování potřebuje silnější finanční podporu mm, než legislativní úlohy. Další návrhy kolegy Ferbra například, který je tamhle ISC, jsou, aby se SA držela silně svého mandátu. Ano, to EPP sdílí, protože do posud jsme zatím eh, konstatovali, že ten mandát na jednom nebo jiném místě, a já to chci vidět u EOPy, byl zásadně překročen. Pokud je u EOPy, tak tam kolega Frunzulika a kritizoval a e, rumunské orgány finančního dohledu a požadoval e, a pravomoc větší pro EOPu. Takhle to nepřinesl jenom kolega, ale i jiní poslanci. Tam očividně ten e, dohled nad pojišťovnami nefunguje. A proto se tady můžeme bavit o tedy obsahové otázce. Nejde také o, o sídlo Frankfurt, kam by taková instituce možná by se přestěhovala, když eh, proběhne Brexit. Tím se dnes nemůžeme zabývat, ale musíme se zabývat otázkou eh, spojení eh, s SSM, ať už je to kdekoliv. I z rozpočtových důvodů. Ta stávající smlouva EBA, EBA e, e, platí do roku, do roku 2026. To je následný problém. A odstupné 3 miliony eur, to bychom e, museli dát do toho seznamu škod, o které bychom si řekli. Mně se zdá, že toto je prostě téma. Otázka transparentnosti o které hovořili eh, kolegové Gigold, Sany Marias a tak dále. Kolega eh, Gigold hovořil o eh, cestu pro, cestě pro whistleblowery v UEOPy a EMBA a USMA a už existuje a takže tohle by dávalo smysl. A to e, v nějaké e, výroční zprávě například, která se bude zabývat prvními lety těchto institucí. Každopádně si myslíme, že najdeme e, rozumné řešení. Děkuji vám za SAD. Pan Silva Pereira a Děkuji, pane předsedo. Náš eh, stínový zpravodaj tady bohužel dnes nemůže být, pan Brunzulika. Nicméně ty tři orgány jsou velice důležité. My eh, eh, debatu absolutory vnímáme jako možnost poukázat na problémy. Důležité aby ty orgány měly dostatek zdrojů k naplnění mandátu, jak nezávisle, tak efektivně. A z našeho pohledu eh, rozšíření úkolů těchto orgánů by mělo doprovázet také určitá expanze eh, zdrojů a nejenom eh, hmm, jenom rozšíření těchto zdrojů. To je naše hlavní eh, poznámka. A ty eh, pozměňovací návrhy, které jsme eh, předložili, se zejména týkaly odstavců 2 a 4. Pan zpravodaj je jistě zohlední. A ten písemný postup, který navrhl pan zpravodaj, si myslíme, že je důvodem pro další optimismus o možnosti dobrých komplexních kompromisů, které budou eh, moci eh, vyřešit eh, všechny obavy, které vyjadřuje naše frakce. Děkuji. Jaká je to někdo? Ne, ne, omlouvám se. O, data má zpravodaje, pardon. Alde? Pan Torvalds. Děkuji, pane předsedo. ve svých písemných připomínkách jsem eh, se diplomaticky vyjadřoval eh, k některým pozměňovacím návrhům eh, k té zprávě, ale jak říkal pan zpravodaj už celé jasně, co si o tom myslí, tak nemusím do nich zacházet. Já opravdu podporuji v jeho snaze nalézt funkční eh, způsob, jak si naložit. Ta zpráva je jako taková je dobrá, vyvážená. Tón, eh, kterou je napsaná, je dobrý a na straně některým jiným pozměňovacím návrhům budeme schopni pokračovat v práci, myslím. A myslím si, že v nejbližší budoucnosti budeme moci posuzovat eh, všechny ty SA a nebudeme muset eh, se zabývat tím, eh, ve kterém hlavním městě, co má být usídleno. Takže děkuji za dobrou spolupráci s panem zpravodaji a dalšími stínovými zpravodaji a, a nevidím žádné problémy na obzoru. Děkuji. Za ne? Tak Sven za zelené. Vážení kolegové, nejdříve eh, poděkuji eh, panu eh, zpravodaji za bohatou a jasnou zprávu, díky které se shodneme na celé řadě otázek. Zejména změna financování a zahrnutí proporcionality No a také eh, to, že bychom měli mít tady vyšší kvalitu, která by se týkala eh, transparentnosti, zejména zápisu z představenstva, tak to je všechno důležité. Děkuji také za Venu Langenovi za podporu eh, naší iniciativy zahrnout tam tu otázku oznamovatelů trestné činnosti a jejich ochrany. To by mohlo být viditelnější. U té Evropské dohledové agentury. Takže tady bychom to mohli zahrnout. Hmm, a navázat na dobrou eh, spolupráci napříč stranami v minulosti. Lišíme se ovšem u některých eh, jiných věcí. Tady mám klíčovou otázku jednu a sice některé pozměňovací návrhy, o kterých hovořil už Werner Langen, spochybňují, jestli EZAS a EOPA e e, se drží svého původního mandátu. Já pochybuji, že budeme schopni prokázat v jakémkoliv případě, že překročili svůj mandát. Já bych velice bedlivě v zprávě parlamentu o absolutoriu zvažoval zmínění překročení mandátu. Bylo by dobré, kdybyste předložili doklady, a než přijdeme s takovými dotvrzeními. Pokud jde o to, jak říká zpravodaj také, jestli ESAS bude financovat aktivity, které se e, netýkají úplně základních aktivit, To se taky těžko eh, prokazuje, protože jejich mandát obsahuje eh, ochranu eh, spotřebitelů, investorů a také věci, které se týkají finanční stability a tak dále. Takže je tady velmi silný mandát a pokud si prostudujete, co SAS udělalo, tak v řadě oblastí nebyl schopen naplnit mandát, protože členské státy nebyly eh, schopné eh, konat. To my jsme zdůraznili v našem pozměňovacím návrhu. A místo, abychom tam dali, že eh, překročili svůj mandát, tak možná tam byly problémy s proporcionalitou. Na tom se všichni shodneme. V některých případech přicházeli s pravidly, která byly příliš to bylo příliš eh, obtížné nebo za příliš velkým břemenem pro malé účastníky, ale v jednom z našich pozměňovacích návrhů jsme poukázali na celou eh, řadu oblastí, kde se jim to nedařilo. Takže já si myslím, že tohle je fakt jako obtížná oblast, kde se lišíme. SAD eh, odkazuje na eh, ochranou spotřebitele, zhruba podobně, jako jsem teď mluvil já. Takže myslím, že v těch kompromitech tohle by mohlo být uh, citlivé a to je jediná věc, kde já si myslím, že máme obsahový problém. Jinak uh, ten, ta otázka přesunu instituce, tak tam určitě se najde nějaký rozumný kompromis. Když musím říct, že parlament byl vždycky proto, aby to bylo na jednom místě, abychom zvýšili efektivitu. A to by samozřejmě dávalo smysl. Nechápu ovšem, a tady se musím ptát Berna Langena a Otmara Karase, jak integrovat EBA do SSM. To by teď eh, znamenalo integrovat to do rámce ECB. A chceme opravdu, aby eh, bylo ještě více institucí a pravomocí v ECB, nebo eh, by parlament chtěl, eh, měl spíš volat po nezávislém dohledu mimo ECB, který eh, bude vykonávat funkce EBA. To by dávalo smysl. Ale když budeme uh, os, jinak takhle oslavovat um, demokratickou kontrolu, tak by to asi nebylo ideální. Děkuji. E speaker, okay, so I don't see also speaker for other groups, so you... Okay, very short. Ja, uh, einmal Mandatsüberschreitung. Mm. především co se týče äh, delegovaných pravomocí, o tom jsme již mluvili, tak pak by se měl ESA držet úrovně 1 a nikoli překonávat nové e, bariéry. Na DD Review a to druhé, já jsem jí tento, mm, dal tento, podal tento návrh na degradaci ne protože jsem to považoval za správné, ale protože se domnívám, že měnová politika a bankovní dohled – v ECB by měl být oddělen, aby zůstala nezávislo, zachována nezávislost. Nikoli dvě tedy paralelně pracující instituce. Zpravodaj, děkuji, pane předsedo. Děkuji za mm, všechny výše uvedené body. Myslím, že je možné zjednodušit ta stanoviska, aby byla co nejkonkrétnější eh, k několika bodem, které tady padly pan Langen. To už řekla SND a Sven. Jedno řešení bude zdůraznit autonomii a dozorčí funkci těchto institucí. Co se týče respektování mandátu, to je v návrhu kompromisů které budou dokončeny ze středu. Jde tedy o zdravý rozum a legálnost. Co se týče um, kontraktu EBA, máme informace z kanceláří EBA, co týče nájmů. Oni již před nějakou dobou eh, dojednali klauzuly, kterou by bylo možné aktivovat v roce 2020 a tato informace bude poskytnuta společně s návrhem kompromisu. SND, co se týkalo především zdrojů NILS, nic konkrétního. ALDE organizuje seminář 8.2. k revizi ESAS a k tomu bych měl, to bych chtěl tedy uhlásit. V neposlední řadě transparentnost zápisu, to je v návrhu kompromisu. E, na to se také podívám. Dále k financování nekoordinovaných otázek, Tady je především otázka přiměřenosti. Podíváme se, jak bychom mohli postoupit dál. Děkuji. Děkuji vám. Hlasování proběhne 27. února a v kont 23. března v plenu v Dubnu dvě a pan Lange ehm, Není třeba se obávat překročení mandátu, máme právo kontroly, můžeme hlasovat a odmítnout. To je Eh, jiná otázka než eh, nalezení dostatečných zdrojů pro mandát. Otázka, jak implementují mandát, ale to je něco jiného. Já myslím, že můžeme obojí spojit. Jistě. A to je také náročný, to je také um, silný nástroj. Prevence je vždy lepší Ehm, můžete být velmi efektivní, co se týče prevence, ale dobře. Ehm, děkuji vám tedy. Nemusím zdůrazňovat rozdíl mezi ehm, institucemi eurozóny a eh, celého eh, jednotného trhu. To je samozřejmě rozdíl. Dojde také k revizi ESAS, což bude jaksi vhodnější místo. A dělování absurdoria je specifická záležitost, která souvisí se zdroji. E Další schůze pro, příští schůze proběhne v pondělí ve Štrasburku e, v 7 hodin. Děkuji vám, končím schůzi.